Mesdames, messieurs, bonjour. Allez, on va y aller. Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám dobrý den. Můžeme začít dnešní jednání. Pokud souhlasíte, eh, pořad jednání může být přijat za schválený, tak přeji dobrý den kolegovi mně. Nejprve prosím schválíme zápis ze schůzí 8. a 9. října 2018, a také 5. listopadu 2018. Pokud k tomu nejsou žádné připomínky, bude zápis ze schůzí považován za schválený. Mm, poprosím ještě poradce, aby se stišili. Viktore, prosím. Děkuji, Viktore. Viktor mě neslyšel. Já bych vás nejprve chtěla informovat o několika důležitých věcech. Vážené kolegyně, kolegové, jak víte, tak dnes je 3. prosince 2018 a dnes se slaví Mezinárodní den osob se zdravotním postižením. Tento den byl vyhlášen v roce 1992 organizací OSN a cílem je Um, propagovat um, blaho a také bránit práva osob s nějakým handicapem, a to ve všech vrstvách naší společnosti. Tento den je také příležitostí, abychom mohli zvyšovat povědomí o jejich uh, specifické situaci. Letos bylo vybráno téma, které se zaměřuje na autonomii osob se zdravotním postižením, aby zde byl také um, i pro ně udržitelný eh, rozvoj v rámci cílů pro, do roku 2030 a programu pro udržitelný rozvoj. Tento program říká, že nikdo nemá být eh, op, někde opomenut. Tento program se zaměřuje na osoby s postižení jakožto příjemce, ale také aktéry změn, tak, aby se prodloužil a podpořil tento proces směrem ke skutečně udržitelnému rozvoji, což souvisí také s rozvojem měst. Co se týče našeho výboru, ten si zadal odpovídajícího referendu studii, kterou naleznete u vchodu do sálu, zde vám ji ukazuji. A cílem této studie je hluboce proskoumat programy politiku přístupnosti v oblasti dopravy cestovního ruchu v celé Evropské unii a vytvořit tímto způsobem zmapování, jakousi mapu přístupnosti ve všech členských státech, ve třech různých odvětvích, jednak doprava na dlouhé vzdálenosti, místní doprava a pak oblast cestovního ruchu. Tato studie potrhuje, že to se týče celkové přístupnosti na dlouhých vzdálenostích. Toto je pokryto zejména na evropské úrovni, což ukazuje, jak dobrý dopad má evropská regulace v oblasti podpory přizpůsobivosti. Ovšem, na druhou stranu situace v místní dopravě která je upravena různým způsobem v každém jednotlivém členském státu, někdy dokonce v každém jednotlivém městě či regionu. Tam, v té místní dopravě, je ta situace stále ještě velice heterogenní, rozmanitá. V malých členských státech ve velkých městech máme obecně velice dobrou úroveň přístupnosti, ale v některých jiných členských státech nebo ve vesnických oblastech bohužel i nadále máme velkou nepřístupnost právě v oblasti místní dopravy. Toto by se mohlo lepšit pomocí národních opatření, která budou mnohem lépe koordinována. Ovšem, na této úrovni by měla Evropa být aktivní a podporovat sama aktivně změny. Na základě iniciativy Evropského parlamentu, generální ředitelství pro vnitřní trh a e, Evropské komise například uděluje novou cenu za evropské hlavní město inteligentního cestovního ruchu a jedno ze čtyř kritérií pro získání této ceny je právě kritérium přístupnosti. Takže každý, kdo chce získat tuto cenu, musí ho splnit. Co se týče oblasti cestovního ruchu, je kompetence Evropské unie omezována pouze na koordinační a informační činnosti. Co se týče snahy o harmonizaci systému informací o přístupnosti v celé Evropské unii, tady musíme říci, že to nevedlo k velkým výsledkům. Máme i nadále příliš roztříštěné zdroje informací. Ovšem, je důležité pro nás, abychom si připomněli, že ve většině členských států a regionů přístupnost dopravy a cestovního ruchu se během posledních deseti let velice zlepšila. Ovšem, musíme ji zlepšovat i nadále. A toto úsilí je bohužel stále ještě velice nedostatečné. Například je stále ještě velice obtížné zajistit celou cestu Mm, různými způsoby, bez toho, aby to byla předužena právě pro osoby s postižením, protože tato oblast je nadále i velic, velmi málo harmonizována. Proto připomínám, že Evropský parlament a Rada dokončili 8. listopadu dohodu na návrhu Evropské komise o aktu přístupnosti. Cílem tohoto aktu je přiblížit legislativní ustanovení, také regulační ustanovení, administrativní ustanovení požadovkům právě v oblasti přístupnosti, má, která má být aplikovatelná na veškeré typy služeb a produktů. A výbor pro dopravu je přidružen k tomuto legislativnímu procesu a ukazuje nebo se snaží, aby se na přístupnost nikdy nezapomínalo. Co se týče dopravy, bohužel naše pozměňovací návrhy, které chtěly navýšit přístupnost pro osoby s postižením či pro osoby, které mají omezenou mobilitu, bohužel tedy naše návrhy neprošly, neboť na radě byl velký odpor proti těmto návrhům. A já musím říci, že toto je naprosto nepřijatelné, zejména co se týče veškerých těch intermodálních platform či oblasti cestovního ruchu. Konečná podoba textu bude eh, odhlasovaná na plenárním zasedáním a já doufám, že se tam podaří ještě řadu věcí opravit. Já osobně se domnívám, že od té doby, co byl přijat tento akt, bychom měli čím dál tím více se snažit podporovat přístupnost Evropské unii, tak abychom každému občanovi zajistili spravedlivou mobilitu, ale zejména spravedlivou mobilitu musíme zajistit všem osobám s postižením či všem osobám, které mají omezenou mobilitu. Toto bude skutečnou pákou, která zlepší přístupnost a poslouží k tomu, aby tito lidé mohli autonomním způsobem dopravní služby využívat. A musím vám slíbit, kolegové, že tato otázka vždy bude naší prioritou. A ještě několik poznámek. Pan Kalem má slovo, prosím. Děkuji velice, paní předsedkyně. Já jsem byl zpravodajem pro stanovisko, které vypracovával výbor TRAN a velice dobře jsme pracovali i se stínovými zpravodaji a vedl to pan poslanec Lockhart. Výbor, priority výboru pro dopravu říkali, že by mělo být povinné, aby zde byl eh, bezbariérový přístup pro osoby eh, s postižením nebo i pro osoby s nějakým eh, postižením smyslu. Má se to tedy musí to být takový dopravní systém, který bude moci využívat každý. A také Eh, jak jste říkala, jsme velice rádi tam chtěli zaručit, eh, nebo chtěli jsme tam dát všechny formy i lokální dopravy a také jsme tam chtěli dát intermodalitu. Nemůžeme opomenout skutečnost, že rada opravdu si stála na svém, opravdu se nedokázala pohnout z místa trošku jako nějaký člověk, který e, má mm, pohybové postižení a stojí před nějakým schodištěm. nakonec eh, bylo dosaženo návrhu dohody. Také zde máme dnes sebeobslužný systém vydávání jízdenek eh, i pro osoby, které mají nějaké smyslové postižení. Ale výbor, eh, to, co vlastně výbor pro dopravu všechno chtěl, tak to nebylo všechno dokončeno. Ještě je zde skupina osob se zdravotním postižením, která, ehm, která s námi spolupracovala a byla tím trochu zklamána, tím, jak Evropský parlament, eh, nebo to, tím, co se mu, doka- tím, co se mu podařilo. Děkuji. Děkuji nyní panu Vendelkamp. Chcete k tomu něco dodat? Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla zejména poděkovat referátu pro strukturální a kohezní politiku. Všichni víme, jak obtížné je pro osoby s postižením mít zajištěné dobré a snadné cestování po celé Evropské unii. Také víme, že tento boj je nutné vést především na národní úrovni Přednedávnem jsme byli ve zprávě Berac Buzelie, která se týká práv cestujících po železnici, svědky toho, že je možné situaci zlepšit. Já osobně doufám v to, že veškeré lokální orgány a také nevládní organizace budou moci použít tento text a takto na lokální úrovni učinit více pro více autonomie osob s postižením a také proto, aby získali více finančních prostředků tam, kde je to nutné. Parlament ne, musí na to ovšem dbát, aby vše bylo zrealizováno. Musíme to sledovat. Rozhodně máme k dispozici dobrý text, o který se můžeme opřít a ukázat, že lidé s postižením mají potíže například v městské hromadné dopravě. Tam nemohou tak svobodně cestovat, jako my všichni ostatní. A já ještě jednou děkuji velmi za tuto výbornou zprávu, paní předsedkyně, děkuji. Musím říct, a jak je to úroveň, už je to region, město či ministři dopravy. Myslím si, že ministři dopravy by měli zajistit, aby toto přístupnost byla prioritou. Proto tady máme tu zprávu, ještě na to všechny upozorňuji, ta studie. Není možné, abychom někoho nechávali stranou. Já si myslím, že tento text by měl být základním textem pro budoucí práci našich ministrů dopravy. Budeme pokračovat a dostáváme se k návrhu nařízení, které mění kodex společenství o vízech a budeme hlasovat. Ale nejdříve musím zjistit, zda je nás je zde zde dostatečný počet pro to, abychom měli kvórum pro hlasování. Takže zjišťuji, kolik nás zde je a zahajuji hlasování, abych zjistila, kolik členů, kolik poslanců zde je. Výborně, máme zde dostatečný počet poslanců, takže budeme moci hlasovat. Začínáme. Je to zpráva pana Leryho. Kdo je pro jedničku proti? zdrželi se, přijato. 39. kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato.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 zamknuto. 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, ověříme, prosím. Zahajuji hlasování, je to návrh číslo 47. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto, ale vy jste nezvyhali ruce. To asi tím, že máme pondělí odpoledne. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. Blok A, kdo je pro, proti, zdrželi se, není to jasné. Tedy zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se, přijato. Přejete si ověřit pětku? Dobrá, zahajuji hlasování. Je to návrh číslo pět. Je, je třeba to ověřit. Prosím. Končím hlasování, byl to návrh číslo pět A bylo to přijato. 55 pro, proti, zdrželi se. Mám pocit, že to bylo zamítnuto, ale ověříme. Vidím paní Rovodalon, ta se na mě dívá. Ověříme tedy. Já mám pocit, že to bylo zamítnuto. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A není kompromis dvě pro, proti, zdrželi se, přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. 65 pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se, přijato. 66 pro, proti, zdrželi se, přijato. 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Blok B pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se, přijato. 74 pro, proti. 74. Jste se ztratili. Dobrá, tedy 7, 4. Návrh 74 pro, proti, zdrželi se, přijato. 76 pro, proti, zdrželi se, přijato. Blok C pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Desítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvanáct pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jedenáct pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro. Přejete si ověřit? Dobrá. Ověřujeme osmnáctku. Zahajuji hlasování.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 Zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní budeme hlasovat o celkovém textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 26 pro, 7 proti, nikdo se nezdržel. Vaše zpráva byla přijata. Blahopřeji panu zpravodaji. Allez, nous passons désormais au rapport de Teresa Griffith. Takže můžeme pokračovat s další zprávou je autorkou je Teresa Griffin a jedná se o dohodu mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví. Hlasujeme rovnou, takže prosím, hlasování je zahájeno. Hlasujeme elektronicky, hlasování je skončeno. 30 hlasů bylo pro, 3 se zdrželi. Tato zpráva je přijata. A můžeme pokračovat zprávou číslo 6. Zpravodajem je pan Keith Taylor. A jedná se o prováděcí zprávu k nařízení 1 lomeno 2005 o ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ní. Takže kompromis 1, kdo je, pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pětka, kdo je pro, proti, drželi se. Přijato. Chcete to ověřit? Prosím, zahajujeme hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 5. Končím hlasování. Je to přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Pokračujeme. Kompromis 3. Kdo je pro?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 Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 24 pro. Proti? Drželi se. Přijato. 26 pro. Omlouvám se ještě jednou. 26 pro. Proti? Drželi se. Přijato. Kompromis 6 pro. Proti? Drželi se. Přijato. 34 pro. Proti? zdrželi se, přijato. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 75 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Chcete ověřit 75? -ku? Dobře, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 14 pro, 19 proti, takže to odpadá, měli jste pravdu. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď kompro- 78 pro, proti, zdrželi se. Přijato, myslím. Máme to ověřit, ověříme to. Končím hlasování. Je to přijato, ano. Kompromis 13 pro, proti, drželi se, přijato. 81 pro, proti, drželi se. Nebylo to úplně jasné, prosím, ověříme to. Zahajuji hlasování o 81. Končím hlasování. Je to přijato. 82. Kdo je pro? Proti? Drželi se? To odpadá. 83 pro. Eh, respektive 83 odpadá, omlouvá se paní předsedkyně. No a to je konec, takže tohle bylo poměrně rychlé hlasování, takže teď už hlasujeme o celém stanovisku, budeme hlasovat eh, elektronicky a hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. 27 pro, 5 proti, jeden se zdržel. Takže gratuluji panu Tayloru. Vaše zpráva byla schválena. Můžeme pokračovat. To už je poslední hlasování. Um. Týká se to zprávy pana Salínyho. Téma je interoperabilita elektronických systémů pro výběr mítného a usnadnění přeshraniční výměny informací o nezaplacení mítného v Unii. Budeme hlasovat pouze jedenkrát, hlasování je jmenovité a tím toho zahajuji. Tím toho končím. Gratuluji, pane Salíny. Na absolutně nikdo nebyl proti. Výborně. Takže tím pádem je to schváleno. A gratuluji ještě jednou panu Salínu. A můžeme pokračovat Další bodem. Le mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Mechanismus pro propojení Evropy 2014 a 2020 vystoupení mm, Spojeného království z Evropské unie, přizpůsobení, nařízení a zpravodajkou jsem já. Tedy začneme. Dobrý den, pane Zlotovský. Počkám, až ti, kteří uh, musí odejít, eh, opustí náš sál. Allez, nous commençons. Začneme tedy. Je to zpráva o nástroji pro propojení Evropy, vystoupení Spojeného království z Unie. Má zpráva mění navíření, návrh nařízení Evropské unie, která přizpůsobuje nástroje pro propojení Evropy v, dů, pro případ, že tady nebude dohoda o vystupu, tedy o Brexitu. Náš výbor eh, si, si myslím, že je velice vhodné, že se tady připravuje na možnost toho, že dohoda nebude. Ale ten návrh podle mě není na výši té situace, které čelí. Z tohoto důvodu jsem chtěla navýšit naše evropské úsilí, tak abychom se dobře připravili na Brexit a vytvořili skutečný soubor legislativy pro případ, že ten díl, ta roda nebude. Abychom měli určitá opatření, která se budou navzájem doplňovat. Jsou to samozřejmě finanční opatření, proto abychom se mohli připravit na to, že tady budeme mít vnější hranici v oblasti kanálu La Manche a Severního moře. Jsou to operační opatření, které vytváří nové námořní cesty mezi Irskem a jeho sousedy. A myslím si, neposlední řadě, a to je důležité, jsem chtěla zavést jakési opatření, které zajistí spravedlnost mezi evropskými územími. Často jsme měli na našem výboru slyšení, kde byly představeny různé studie, které ukazovaly, že příhraniční regiony eh, Spojeného království, Francie a Irska, tedy to je to území, které sdílí vnější námořní eh, kontinuální hranici s Brexitem, že toto jsou bude ta území, která budou nejvíce postižena Brexitem v případě, že dohoda nebude. My jsme kvantifikovali tento dopad eh, v studii, která se jmenovala možnost toho, že dohoda nebude a její dopad na dopravu. A tam byl jeden jediný příklad, to byla přeprava zboží, tam se očekává, že tam bude 5% navýšení ceny zboží a bude se to týkat jak dovozu, tak vývodu, neboť ta nová vnější hranice vytváří dodatečné náklady, které budou masivní. Druhá věc, některé námořní přístavy dnes jsou 100% součástí eh, dopravy po, přes kanál La Manche. Je to skutečně některé přístavy pouze slouží pro tu přepravu přes kanál La Manche. Je to tedy vnější hranice, která bude velice ohrožena, pokud nebude dohoda. A vlastně zničí se celý obchodní model těchto přístavů a tím se ztratí pracovní místa. Také víme, že doba kontroly na hranicích by se navýšila velmi a počet kamionů, které by čekaly, by byl obrovský. Byl by to vlastně 20 kilometrů kamionů v Kale. 20 kilometrů ta fronta těch kamionů, které čekají na kontroly. 27 kilometrů by to bylo v Dovru. Pouze proto, aby každý kamion byl zkontrolován během dvou minut. Pouze dodatečných dvou minut kontroly pro kamion udělá těch 20 či 27 kilometrů. Ještě připomínám, že je tedy důležité vytvořit nové námořní cesty a novou koherenci v naší Evropě 27. Například francouzské přístavy, de Havre, a tak dále, budou doplňovat tento koridor střed, severomorsko-středomořský s cílem vlastně zvýšit to propojení s Irskem. Já také navrhuji, abychom přiblížili Irsko kontinentu pomocí druhého koridoru, to bude Atlantský koridor, takže vytvoříme nové námořní cesty, které budou z Brestu, Rostov, Kon, Avr a Paříž zde jde o to, abychom připravili nové finanční prostředky, abychom co možná nejvíce vybavili ty nové přeshraniční přístavy, které budou muset mít kontrolní přijímací infrastrukturu pro ty kamiony. Dále požaduje, aby se vytvořil speciální fond, já tomu říkám naléhavý fond pro přizpůsobení se v situaci, kdy Spojené království vystoupí. Tento fond by mohl potenciálně korigovat negativní dopady Brexitu, Brexitu na ekonomické aktéry a na ta území, která budou Brexitem co nejvíce, největším způsobem postižena. Potřebujeme tedy čas, prostor peníze času už mnoho nemáme v případě, že dohoda nebude. A proto máme tady ten návrh e, přijmout tuto zprávu urychleným postupem. Peníze by měly být připraveny. Má zpráva vytváří nové rozpočtové položky, ale je třeba, aby Evropská komise byla připravena i hned pomoci těm územím, které budou čelit obtížím důsledku Brexitu. Bude tam třeba prostoru modifikací infrastruktur. Ale ať se stane cokoliv, i když tedy dohoda nebude, budeme potřebovat dva až tři roky, takové přechodné období, abychom dovybavili naše přístavy a abychom mohli dopravním podnikům dát možnost se přizpůsobit těm novým podmínkám, které vzniknou v důsledku Brexitu. Takže kolegové, v mé zprávě já navrhuji takovou, takový časový harmonogram, takovou cestu, jak postupovat. Těším se na debatu s vámi a ve své zprávě tedy ukazuje, jaký je postoj našeho výboru a také se snažím vytvořit jakousi cestovní mapu, kterou bychom mohli rychle zrealizovat v případě, že kdo k hodě nedojde. Nejdříve dávám slovo panu Lízemu. Děkuji. Děkuji, děkuji paní předsedkyně za tuto zprávu. Já tedy děkuji vám jakožto předsedkyni i jakožto zpravodajce. Dvakrát tato zpráva chce přizpůsobit mechanismus pro propojení Evropy pokud, v případě, že dojde k Brexitu. Co se týče severomorského a středomorského koridoru. Máme tady do, se dohodu, která byla dožena naším hlavním vydáčem panem Barnierem před dvěma týdny, takže navzory této dohodě, ale je spojené krásy pod tlakem. Když se podíváme na evropskou přístavní ekonomiku veškerých přidružených činností, tady je skutečně nebezpečí, že budou velice trpět, pokud rychle nepřizpůsobujeme transportní koridory a náborní cesty i hned, eh, tedy jak dojde k Brexitu. Máme tady asi více než 4 eh, miliardy eur pro malé a střední podniky Tyto peníze se ztratí v, tém, v období 2014-2020, pokud my dobře nepřizpůsobíme naše přístavní a dopravní infrastruktury, tak aby mohl probírat i nadále výměna zboží mezi Evropskou unii a Irskem. Evropský parlament by měl ukázat, že Brexit je také jsou příležitostí, jak, jak si se ještě více propojit s Irska. Proto tedy komise navrhuje odpovídající přizpůsobení tak, abychom byli připraveni na veškeré eventuality. Eh, ale my máme taky pocit, že návrh komise není na výši těm výzvám, kterým čelíme. Čeho se to týká? Přístravu, hejtmanů regionu, eh, veškeré infrastruktury i odpovídajících ministrů. Komise nepravedla studii dopadu a také nezohlednila mnoho eh, poznámek, které byly jaksi nadneseny v rámci veřejných konzultací, které probíhaly od června do července 2018. Takže tady spíš šlo o to, to nějak urychlit, než o to postupovat efektivním způsobem. Eh, komise tedy k tomu nepřistoupila dobře a my máme strach, že to bude mít skutečně hrozné dopady na eh, Francii a také na nizozemskou ekonomiku. Není možné, abychom veškeré ty příspěvky vyjmuli z těch nových koridorů, když je tady jasná zemědělská blízkost mezi Irskem a Francií. Takže tady je třeba, aby tyto země se více propojily. Nějaký malý příklad, kdy bude stačit tuny silniční dopravy mezi Irskem a Francií byly již vyšší než ty tuny přepravené mezi Belgií a Nizozemskem a to platilo v rok 2017. Proč tedy e, naši belgičtí přátelé tam jsou a Francie je zapojená? Není, když to bude mít katastrofální dopady na naše ekonomiky. Já děkuji paní zpravodajce za její pozměňovací návrhy, které já velice podporuji. Co se týče pozměňovacích návrhů jménem EPP, jdou v tomto smyslu. Chceme tam do toho středomorského severomorského koridoru zaintegrovat právě také francouzské případy, to je zásadní. To by měli v ruku v ruce s změnou Atlantského koridoru, abychom tam měli přímo zapojené Jirsko. Pak zde máme třeba, aby my, jakožto parlament, jsme postupovali tak, jak jsme se dohodli v květnu tohoto roku. To poslouší jak našim přístavům, tak v konečném důsledku naší konkurenceschopnosti. Děkuji, paní Presný Pavodalon, máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně a paní zpravodajko, za tuto zprávu. Já budu mít návrhy, které jdou tím, co, tím směrem, který jste nadnesla vy i kolega předřečník. Ano, jsou tady jisté polemiky, které se objevily pro návrhu eh, tohoto nařízení. Otázka přizpůsobení těch koridorů eh, přeshraničních evropských sítí v případě Brexitu nemůže být záležitost, které se bude přizpůsobovat pouze technickým způsobem, protože to v sobě má i zemědělské, zeměpisné promíte a politické komponenty. Jak řekl přes řečník, já se také domnívám, že Evropská komise udělala politickou chybu, protože k tomu přistupovala pouze technicko, eh, právně k tomu přizpůsobení se a zaintegrovali pouze ještě centrální přístavy, které již byly v severomosko-středomorském koridoru. Zapomněla Eh, správným způsobem eh, je přizpůsobit i ten atlantský koridor, což bude na škodě mm, pro námořní spojení mezi Irskem a Francií, zejména pro oblast Bretaně. To bude mít negativní dopad. Je tedy důležité, abychom správným způsobem přizpůsobili koridory, eh, zohledněny veškeré výjimečné okolnosti, ke kterým by došlo, pokud dojde k Brexitu bez dohody. Je tedy třeba nějakým způsobem mít možné výjimky z pravidel asi formou nějakého speciálního zákona, ale specialist, kde bychom mohli do té globální stíře zaintegrovat další přístavy a napojit je do té centrální sítě. Není to ani poprvé ani naposledy, kdy Evropská unie projevuje jistou právní kreativitu pro to, aby zvládala eh, jaksi politické výzvy. Proto by bylo tedy vhodné vypracovat nějaký lex specialis právě pro oblast dopravy. Ale cíl je politický, jenomže má i geografický rozměr, kde je zásadní role právě regionu severní Francie, který se hraje důležitou úlohu v našem napropojení s Irskem. Zde je tedy důležité, aby dohoda byla, ale momentálně nevíme, zda bude dohoda o Brexitu, nic není zaručeno a e, ještě britský parlament bude ratifikovat dohodu o odchodu. Proto je důležité, abychom anticipovali a připravili se na veškeré možnosti, tím mám i možnost odchodu Velké Británie bez dohody a já musím říct, že jménem skupiny socialistů a demokratů musím říct, že podpoříme vaši práci na tomto textu a také se budeme snažit pracovat co možná nejrychleji. Děkuji paní Rovodal, pane Lengrine, vy si nepřejete vystoupit? Pan Dominik Rike. Děkuji. Já se mu přistupuji velice frankofonním způsobem. Musím říct, že se nechci vracet ke všemu, co bylo řečeno, protože sdílím téměř vše, co jste tady postupně říkali, nejdříve paní zpravodajka a pak eh, kolega a kolegyně, jenom přistup několik poznámek z mé strany. Nejdříve chci říci, že zde se nejedná o podporu dopravní struktury. Námořní silnice nejsou určeny veřejnými operátory, ale soukromými operátory. Tedy musíme si uvědomit, že komise chce potvorat pouze stávající spoje, což je chyba neboť tam téměř nemáme vůbec žádné spoje stávající, které vychází z franciských přístavů. Protože vše vlastně šlo přes kanála Manche, přes Calais do, směrem do Británie. Druhá věc. My chceme podporovat přístavní infrastruktury tak, aby ti předvravci eh, mohli ale vlastně vytvářet nové spoje, které ještě neexistují. Například ten atlantský koridor, ten sice existuje, ale neexistuje Skale a z další, Havra dalších francouzských přístavů či Dunkerku. A já tedy nechápu, proč tady po komise dělá takovouto politickou chybu, jak řekla říkala řečnice, že tedy vlastně nezahrnula francouzské přístavy. Důležité také pravděpodobně bude to, abychom dokázali podpořit tak e, jak vedení přístavu, ale také ty komerční operátory, které zajišťují ta spojení. Paní předsedkyně, vaše zpráva je komplexní, odvážná, ale jedna věc se mi úplně nelíbí, to je ten speciální fond. Ta myšlenka sama o sobě není tak špatná, je v podstatě vynikající, až na to, že vytvoření takového fondu by vlastně, co by to vlastně znamenalo v rozpočtovém ohledu? To by znamenalo, že bychom chtěli vytvořit jeden či dva speciální fondy, které by se věnovaly pouze při způsobení se Brexitu. A tady riskujeme, že by to bylo velice komplikované to zahrnout do té rozpočtové architektury. Ono to zní velice svůdně, ale já si myslím, že by to vytvořilo příliš mnoho problémů a překážek. Nevím, bude třeba si to prodiskutovat, zda by to bylo proveditelné či ne z praktického rozpočtového hlediska. Náš výbor, o eh, jsme hovořili, představil pozměňovací návrhy, které se tomu týkají. To už bylo v rámci CEFu 2, nástroje pro provedení Evropy 2. Tady jsme chtěli zajištit právě integralitu jak koridorů, tak přístavu jak ve Středozemním moři, tak v Atlantiku. Ve příští dobu, což bylo zásadní, abychom zaintegrovali tyto přístavy v rámci CEFu 1. Já doufám, že se podaří přijmout dobrou podobu textu. Také mně připadá, že komise se na to příliš nesoustředila, když překrádala tento návrh, ale myslím si, že poznámky parlamentu budou dostatečné, budou koherentní a že budeme hovořit jedním hlasem. Děkuji vám, paní zpravodajka, za vaši zprávu zprávu, která byla vynikající. Děkuji panu Rikemu a slovo má paní Klodne Omlouvám se, říká paní předsedkyně, nejdříve pan Krámer. Já jsem zpravodajka, on je ze stejné politické skupiny, takže se omlouvám, pane Krámere. Slovo má skutečně paní Klun. Děkuji, děkuji paní předsedající. Ano, děkuji za zprávu. Irsko zde bylo několikrát zmíněno. a Irsko je právě v tom koridoru Severního moře a Středozemního moře tohoto koridoru a více než 75 zboží jde přes e, Velkou Británii a přes Kalé, to je nejkratší cesta. Je to asi 17 e, hodin z Dublinu až tedy do Evropy, takže je to velice efektivní e, trasa v současné době, ovšem bez pochyby panují nejasnosti, co by se stalo v případě Brexitu bez dohody. Takže eh, v Irsku se tím zabýváme, chtěli bychom vytvořit propojení i přes jiné přístavy, ku příkladu alternativní trasy, Atlantický koridor by byl takovou variantou a my bychom ji podpořili, protože je nezbytné třeba i pro zboží, které půjde na jich do Španělska. Toto spojení musíme mít. My se nechceme teď eh, přiklánit k žádnému specifickému eh, eh, řešení. To, co v únoru komise navrhla, to vzbudilo určité znepokojení, kdy se chtěla zaměřit jenom na dva přístavy, ale eh, my také intenzivně obchodujeme s eh, eh, severem, západem Francie a potom dále Španělsko, Portugalsko. Takže rozhodně vítám vaši zprávu a podobně a společně s dalšími stínovými zpravodaji jistě přispějeme pozměňovacími návrhy, ale rozhodně se nechceme omezovat eh, tím, že bychom se zaměřili jenom na jedno řešení, na jeden návrh, jak eh, zde zaznělo, eh, je potřeba učinit dobré rozhodnutí. Jedná se o obchod po moři. Soukromý sektor má důležitou úlohu a je potřeba využít veškeré trasy. Děkuji. Merci beaucoup, madame. Děkuji mnohokrát, paní Klun. A nyní dávám slovo panu Krámerovi, prosím. Děkuji. děkuji, děkuji. Já eh, jistě, jistě podporuji vaši zprávu, ale bez spekulací my ještě nevíme, jak eh, vlastně 1. prosince parlament v Londýně rozhodne. Eh, teď není, nemá smysl spekulovat. Ale co se týče tedy přístavu, já jsem četl, že Spojené království, ty eh, agentury a i EASu má opustit. Máte nějaké informace na toto téma? Je to tak? Kdyby to tomu tak opravdu bylo, tak eh, ten dopad by byl obrovský, protože kdyby tedy eh, Spojené království již nebylo členem těchto agentur. Kramer. Děkuji vám za vaši poznámku, pane Krámere. A nyní se obracím na komisi a dám slovo panu Kolsonovi z generálního ředitelství MOVE. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Domnívám se, že vaše zpráva zdůrazňuje určitá opatření, které se mají přijmout legislativním způsobem eh, v případě, že to jde k Brexitu. Nejdříve bych chtěla říct, že my souhlasíme s velkou částí opatření, která vy pokládáte za důležitá ale máme tam i se výhrady, které se týkají legislativního rámce, který si přejete pro tato opatření mít. Návrh, který byl předložen, měl se cíl na velice specifický kontext. Jaká urgentní opatření je třeba přijmout, pokud, pouze pokud dojde k tomuto druhému Brexitu, Brexitu bez dohody, tak abychom se vyhli škodlivé situaci pro Irsko. Z tohoto důvodu návrh, který jsme vám předloženi, má velice krátký časový rámec do 31.12.2020 a právě proto to má za cíl pouze ten severomořsko-středomořský koridor, který v případě tvrdého Brexitu by vlastně rozdělen na dvě poloviny bez propojení, protože by tady nebylo propojení mezi Irskem a kontinentální částí Evropy, tak jak to má například momentálně Kypr či Malta. Z tohoto důvodu jsme naplánovali pouze, pouze pro tuto hypotézu, že bude tvrdý Brexit, jsme naplánovali, že tedy znovu vytvoříme toto propojení pomocí těch tří přístavů, které eh, momentálně jsou nejdůležitější pro eh, tu dopravu směrem do Irska. Nyní k vašim pozměňovacím návrhům. Co se týče eh, návrhu 10 a 11, zde musím říci, že komise by vůbec nenamítala nic pro mu, aby se tam Kale a Dunkirk přidali do toho seznamu těch e, přístavů koridoru severomorsko-středomorského, tak abychom měli přímé spokojení s, Irs- spojení s Irskem. Ovšem, změnit tu současnou trasu aktuálního koridoru, že by se tam dál Le Havre, Rouen, Paris, do to, Paříž do toho severomorského středomorského koridoru, anebo dávat Irsko do toho atlantského koridoru. Toto jsou opatření, která se, jsou stejně součást rozhodnutí o přepravě naší na Brexitu, ať to je, bude jakákoliv varianta. A nebude to součástí přípravy na tuto specifickou situaci, která by končila 31.12.2020, protože tato opatření už jsou součástí aktuální revize CEFu. Parlament a rada již předložili návrhy, které jdou tímto směrem, které vlastně se e, týkají té hlavní části vašich pozměňovacích návrhů a komise toto plně podporuje. Co se týče návrhu, abychom vlastně přístavy té hlavní sítě dali do toho atlantského koridoru, jako je například Brest nebo Roskov, toto není možné, protože pouze přístavy centrální sítě mohou být součástí koridoru. A ta centrální hlavní síť je nadefinována jiným nařízením, to je navrání ETT a není to tedy nařízení o CEFu. Nemůžeme toto tedy měnit prostřednictvím nařízení o CEFu. Proto tedy to, to se bude řešit eh, v rámci revize toho dalšího, druhého nařízení ETT a komise ji řekla, že eh, to ta revize bude a pravděpodobně bude dříve než předpokládaně a bude to v roce 2021. Je důležité ovšem již nyní přímo opatření pro přístavy, které jsou součástí hlavní sítě, jako je Roskov a Brest. Z tohoto důvodu v rámci kontextu, a znovu opakuji, v rámci kontextu o revize aktuálního CEFu je to permanentní opatření. Z tohoto důvodu komise souhlasí s iniciativou předsednictví rady, která spočívá v tom, aby přístavy hlavní sítě byly způsobilé na spolufinancování ve výši 30 Dosud tomu tak nebylo. Přes momentálně Tedy tímto způsobem tam zavádíme nový důležitý prvek. Je to něco naprosto nového, to spolufinancování a my doufáme, že parlament podporuje tuto iniciativu Stejně tak jako komise toto v rám, podporuje v rámci revize CEFu. Co se týče pozměňovacího návrhu 6 a 8, to je způsobilost pro CEF, ta přístavní zařízení musí být schopné provádět eh, pohraniční kontroly, to bude důležité právě kvůli Brexitu, bude to celní kontroly a také kontroly fitosanitární povahy komise 5. prosince zveřejní v rámci kontextu CEFu eh, tak výzvu k překládání nabídek v rámci kontextu své roční práce, tak abychom měli financování pro přístavy hlavní sítě. Jde tedy, o to, tedy od středy budete mít možnost bude tam tedy výzva k překladání nabídek, specifická, a to bude 265 milionů eur, které budou určeny pouze pro tyto přístavy. Prostřednictví této pří výzvy k překládání nabídek bude možné provádět financování také prací a studií, což e, přístavům povolí, dovolí, jakožto Rov, a dalším, aby navrhli projekty své vlastní přípravy na Brexit. který již od nynějška v rámci aktuálního CEFu od středy bude skutečně zahájena ta výzva k předkládání nabídek speciálně určená pro tyto přístavy. V kontextu revize CEFu opakují předsednictví rady navrhuje, aby se udělali takovéto investice, zejména pro oblast celní, policijní a fito Eh, sanitární a bude tam vlastně způsobilost do výše 50%, také proto, aby se přístavy mohly přistupovat Brexitu. Bude tam také povahu permanentní, nebude to časově omezeno. Komise je rozhodně pro a my si myslíme, že právě toto by bylo velice vhodné nařízení a velice doufáme, že to parlament podpoří. Dále, mít takovéto financování v rámci víceletého finančního plánu to není možné, neboť už nebude víceletý finanční plán pro tuto oblast. Jinak musím říci, že ten specifický naléhavý fond, který půjde tedy nad CEF pro přizpůsobující Brexitu, podle nás by to vedlo k obrovským problémům a ne pouze v oblasti hospodářské soutěže. Na závěr, paní předsedkyně, bych rád podotkl, že naprosto souhlasíme s tím, co se týká do přidání Kale a Dunkerku. Ano, také rozšíření koridoru pro e, centrální přístavy, ale permanentním způsobem v rámci kontextu budoucího CEFu. Ano, souhlasíme se specifickou způsobilostí přístavu hlavní cítě také v oblasti v rámci kontextu revize CEFu. I hned tedy výzva k předpládání nabídek pro investice, které se týkají přizpůsobení se přístavu globální sítě právě eh, k tomu, aby byly přeshraničními přístavy, aby se tedy mohly připravit na Brexit a také jsme pro tu permanentní způsobilost takovýchto investicí v rámci budoucího CEFu a to ještě více než nyní, bude to 50%. Jediná věc, se kterou máme problém, to je ten fond. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Omlouvám se, že jsem hovořil poněkud déle, ale to téma je velice důležité. Předsedkyně, děkuji mnohokrát panu Kolsonovi. Milí kolegové, Děkuji také za vaše povzbudivá slova, která se týkala mé zprávy. Pokud naše zpráva by alespoň eh, podpořila tu příští výzvu předkládání nabídek pro přístavy, bylo by to důležité jak pro hlavničí, tak pro přeshraniční přístavy. Druhá věc je třeba ukázat, do jaké míry vám mohu říci, že co se týče, a já vám to takto říci mohu, co se týče Brexitu, ta ustanovení, která se týkají Brexitu, nejsou čistě technická. Na tom se, myslím, všichni shodneme. Ta ustanovení jsou také politická. A v okamžik, kdy tady budeme mít tu situaci, která tady ještě nebyl, nikdy nebyla. Je důležité, abychom byli plně připraveni pro to, abychom mohli chránit evropské občany. A to je také politická záležitost. To není technická záležitost nebo právní záležitost. To je politika. Druhá věc. Pro mne máte někdy příliš, možná budu trochu chorobá, příliš restriktivní pohled na věc, či příliš technický pohled na věc, která je někdy v rozporu s naší rolí, s rolí nás, parlamentu, jakožto zástupců našich občanů, politické reprezentace. A proto si myslím, že z mojeho pohledu je naprosto legitimní, abych já ve své zprávě tam měla pozměňovací návrhy, které otevřou politickou debatu o budoucnosti nařízení o nástroji pro propojení Evropy po Brexitu. Myslím si, že toto je dobrý nástroj, jak připravit tento sektor, sektor dopravy na situaci po Brexitu, ale netýká se to pouze odvětví dopravy. A týká se to také regionu, území, protože přístavy, to jsou také pracovní místa a ty dopady mohou být strašné, pokud se nám nepodaří vytvořit ty nové trasy. A pak jsou také ti uživatelé, i na ní bude mít Brexit dopad. Takže toto je cíl naší parlamentní práce, tyto lidé ochránit, protože to jsou také politické otázky a možná i právní otázky jistě. O tom všem se tedy ještě bude vyjednávat mezi institucemi v rámci trialogu a z tohoto důvodu my chceme mít meziinstitucionální dialog. Ovšem, já doufám, že nás komise podpoří, že budeme nadále pracovat společně na té věci, ale vám říkám, my jsme tady proto, abychom anticipovali ty možné dopady. A když vy mi říkáte, že vše, co bude před eh, prosincem 2020, to je ta lhůta. Pozor na to, když hovoříme o koridorech, ty se nezastaví v prosinci 2020. Víte proč? Celo proto, že tady máme cf 2 který jsme již přijali, a ten je zahrnut do nového eh, návrhu. A parlament to a komise a výbor pro dopravu to víte. A my jsme, my jsme si vlastně zavázali sami sebe, že to neskočí v roce 2020. Takže my musíme vědět, co se bude dít po roce 2020, protože ta perspektiva tam je, ono se to v roce 2020 ne zastaví, neboť my už máme ten nový CEF2 a tam je to vše již v textu. A další věc. Jsou zde i jisté páky, na které komise nemyslela. A to bude mít také dopady. Když hovořím o tom nalehovém fondu pro přizpůsobení se, já děkuji kolegy, že podpořili tuto ideu, neboť zítra ten dopad Brexitu na naše regiony bude dramatický. A když se podívám, sever Francie, to nebude pouze sever Francie, Normandie. A kdo to bude financovat? Tento fond pro přizpůsobení měl být jasnou odpovědí na tuto otázku. Neboť tyto uh, regiony, ty si Brexit nepřáli, víte? Oni nechtěli Brexit, ale oni za to zaplatí. A Evropa by měla být na výši všech těchto výzev této situace. Tak, aby mohla podpořit naše území, naše regiony. A z tohoto důvodu tam mám ten fond pro přizpůsobení se. A podle mě je to zásadní otázka. A hovoří o tom kolega Dominik Rike. Totiž to, že na našich schůzích stínových zpravodajů, kde si upřesňuje věci, jsme si lámali hlavu nad tím, jak se rozhodneme. Nebo nyní už se musíme nějak rozhodnout a narýsovat si to, neboť pokud správně chápu pana Rycho, já ho chápu, když on tady říkal, ano, jak to bude vypadat, jak budou vypadat ty nové nástroje, my jsme vlastně u konce jednoho víceletého finančního frámce, jak to tedy bude, jak bude vypadat ten nový CEF, jaká to bude rozpočtová poločka. A proto je důležité, abychom vytvořili takovýto nový fond. Já již nyní ohlásím, že ta zpráva bude ambiciozní, že bude na výše aktuální situace že to bude odpověď. Odpověď na všem těm, kteří mají pocit, že Brexit je výborný a mají těžší se z Brexitu. Ne, toto bude skutečná odpověď Evropy a náš výbor pro dopravu přijde se skutečnou odpovědí těm, kteří žijí v našich regionech a dělají si obrovské starosti. Zpráva je otevřena pro pozměňovací návrhy a lhůta pro předkládání je 10. prosince v poledne, tedy nezbývá nám již příliš mnoho času. A budeme pokračovat a dostáváme se přímo k společným pravidlům, které se týkají lodí v případě, že vystoupí Spojené království z Unie. A slovo mají, má Izabela de Monte. Já vás zdravím a máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Tato zpráva je něco podobného, jako jsme teď právě slyšeli. To znamená, je to projednáváno ve zrychleném eh, postupu. A jak už jsem říkala, je to zpráva z takového podobného soudku, protože obě ty zprávy se týkají Brexitu. Spojené království odchází z Evropské unie a od 30. března 2019 tedy přestane platit veškeré právo Evropské unie a týká se to tedy i námořního práva. Tento sektor bude mm, zasažen změnami a zde konkrétně se jedná o takzvané uznané subjekty, které mohou provádět mm, inspekce lodí a prohlídky lodí a vydávat osvědčení, týká se tedy těch států vlajky. A tyto organizace musí být eh, minimálně každé dva roky mm, vyhodnoceny Evropskou komisí společně s členským státem, který pověřil, který vydal to pověření, a to byl takzvaný podporující členský stát. Aby i nadále mohly probíhat tyto inspekce lodí, tak eh, tyto um, aby zde stále mohly být ty uznané subjekty, aby to tedy mohlo pokračovat, ten systém toho pravidelného hodnocení po dvou letech. E, musí se vyřešit situace, podle níž teď už vlastně Spojené království nebude moci být tím podporujícím členským státem. Takže by zde musely být různé dohody, vlastně dohody s, každými, s každou zemí e, Evropské unie, s každou tou jednou zemí, z těch zbývajících 27. A pak by tedy byla otázka, zda jak by to bylo tím ověřením, mohlo by to být spochybněno. My jsme se snažili tuto právní lakunu vyplnit a chtěli jsme mm, upravit návrh komise. Jedná se článku 8 odstavce 1 nařízení 391 z roku 2009. Takže bude to pozměněno v eh, tomto smyslu, že tam už nebude termín podporující členský stát, ale bude tam spolu se členským státem, který je pověřil je to opravdu mm, zkvalitnění toho textu. A nyní je to tak, že vlastně každý členský stát teď bude moci nahradit eh, ty bývalé uznané subjekty. Doufáme, že tím se problém vyřeší a že se tím také odstraní právní nejistota. Mm, a vlastně souvisí to i s těmi dalšími problémy, které eh, vyvstanou s tím, že Spojené království odejde z Evropské unie. Myslím si, že je zde i určitá, určitý logický argument, protože uh, majitelé lodí jsou do toho velice silně zapojeni, mají tam silné zájmy, proto jsme se rozhodli, aby to bylo v rámci zrychleného postupu. Já jsem sama ne, nepodala žádné pozměňovací návrhy, kromě těchto této navrhované úpravy, takže si myslím, že to nebude kontroverzní, že vlastně to nebude tak kontroverzní jako ta zpráva, o které jsme před chvílí hovořili. Doufejme, že se to provede rychle a že to zaručí kontinuitu. Děkuji. A nyní pan Ven, pan Ven van den Kompe, máte slovo, prosím. Paní předsedkyně, mám tu čest hovořit jménem svého kolegy. Dovolte, abych pohovořil uh, místo uh, váženého kolegy Stefan Geralda na toto téma, co se týče inspekcí lodí v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU. Zavedení a udržení e, vysoce kvalitních standard patří e, k největším výhodám Evropské unie. Organizace, které e, provádějí inspekce lodí, nejsou výjimkou. A podobně jako vážená kolegyně Izabela de Monte i já podporuji návrh komise eh, a nemám záměr jej měnit. Chci ale poukázat na následující. Poté, co jsem minulý měsíc studoval systém kontrol lodí a eh, těch eh, odpovíd a podporujících členských států, zjistil jsem, že je nezbytné eh, zlepšit stránku efektivity a nákladů. Odpovědnosti ve směrnici 15-2009 eh, se překrývají, eh, co se týče povinností členských států při sledování organizací provádějících kontroly na lodích. Zdá se, že je to stejná činnost, kterou se již zabývá komise. Komise by měla zvážit, jestli by bylo možné členské státy vyvinit z tohoto závazku. Dále bych rád, aby komise také znovu zvážila systém podporující členských států a vítám skutečnost, že to je na pořadu jednání eh, nového legislativního eh, období parlamentu od roku 2019. Komise by měla zvážit, jestli bude nákladově efektivnější, když organizace eh, kontrolující lodi budou eh, sjednávat smlouvy přímo eh, s komisí, bez toho, aby členské státy musely tyto kontroly podporovat. Protože model podporujících členských států vlastně eliminuje hospodářskou soutěž nyní jsme zvědky nedostatku odpovědnost eh, nebo nedostatku právní jistoty eh, vinou eh, vystoupení Spojeného království a mohlo by se to stát tak jakousi roznětkou k vylepšení celého systému. Mohli bychom tedy udělat další krok směrem k prohloubení evropské integrace a také by to prospělo evropskému rozpočtu. A to je tedy e, názor mého váženého kolegy Stefana Gerolda. Meissner. Děkuji panu Wim van den Kampovi a nyní má slovo paní Meissner. Děkuji dě, dě, děkuji, to je velice dobré, protože já jsem chtěla říct vlastně to samé, co řekl právě kolega. Izabela, eh, eh, ty si řekla, že vlastně bychom neměli přinášet téměř žádné pozměňovací návrhy, ale je to úplně stejně, jak to řekl Vim. Zdá se, že když eh, budeme chtít vlastně přinést pozměňovací návrh, o čem se už hovořilo v radě, což je možné zjednodušit, tak jak máme tady směrnici 391 2000 2009 a 2015 a podle obou eh, směrnic vlastně je potřeba kontroly provádět. Jednak na straně komise, jednak na straně členských států, takže ta práce se překrývá a již to zde zaznělo, že by bylo lepší toto zjednodušit, takže eh, rada schválila pozměňovací návrh, který ale není právně tak dobře formulovan. Možná by se nám podařilo zvládnout lépe právně formulovaný pozměňovací návrh, Eh, který by tu situaci vyřešil. A myslím, že je to jasné, že když tedy bychom tímto pozměňovacím eh, návrhem možná celou věc malinko zpomalili a stejně potřebujeme jednání eh, trialogu, to nemůžeme přeskočit a takže si myslím, že by bylo účinné toto udělat. Jestli si všichni myslíte, že je to kontroverzní, tak nakonec rada to také chtěla, pak ještě otázka, jak se k tomu postaví komise a co také tedy se, jak se k tomu postaví Izabela, eh, zpravodajka. paní Meissner. Já se obracím na Evropskou komisi a slovo mám paní Selie. Bude hovořit jménem generálního ředitelství MOV. Děkuji za slovo. Já bych nejprve chtěla poděkovat zpravodajce za toto stanovisko které se drží ambicí tohoto návrhu. Myslím si, že ona to vysvětlila velice dobře, takže už nemusím eh, vysvětlovat, že to vytváří právní jistotu a jak, jaká ta právní jistota dopadá na ty majitele lodí nebo na ty organizace a tak dále. Jak víte, tak je důležité tuto legislativu přijmout velice rychle. Je důležité si uvědomit, že tu právní jistotu musíme odstranit. Je důležité, abychom zachovali konkurenceschopnost eh, lodí EU také je to důležité, protože vlastně to zapojuje všechny členské státy, eh, které jednají s těmi uznanými subjekty, aby eh, jednali s komisí, aby tam jednalo to pověření. Já teď eh, mohu zareagovat na to, co říkala paní Meissner a pan van den Kapp. V této fázi komise bere na vědomí žádost zlepšit účinnost tím, že by se to kombinoval s těmi národními programy, nebo třeba tím, že v budoucnu by zde byl nějaký speciální celoevropský systém dohledu. To je vše, co můžeme v této chvíli říci. Bereme v úvahu tu vaši žádost, ale dnes je velice důležité s tímto konkrétním rámcem spíše to, co nejrychleji dokončit celá ta jednání. To je priorita protože opravdu to datum odchodu Spojeného království se blíží, musíme tu legislativu dokončit, ale bereme na vědomí tu, ten váš apel na to, aby se zlepšila efektivita toho systému. Děkuji mnohokrát. Paní De Monte, máte na závěr rozpravy slovo, prosím. Děkuji, paní předsedající, děkuji kolegové také za vaše návrhy. Já se na ten návrh podívám a, jak řekla komise, bylo by dobré tyto dva požadavky tedy eh, položit společně, jednat rychle a postupovat co nejefektivněji. Aby to bylo co nejjednodušší. Děkuji. Děkujeme obrát paní de Monte a připomínám, lhůta pro Pozměňovací návrhy je 10. prosince v poledne. A budeme pokračovat. A jsme u absolutorí za rok 2017 Evropská komise a agentury. A dám slovo panu Wim van de Kampovi, který bude hovořit ve jménu pana Plusta. A co se týče komise, tady bude mít slovo pan já budu hovořit o všech agenturách, tedy agentuře EMSA, EASA, ERA, Cezar a Shift to Rail. Pak budeme mít eh, rozpravu zejména s stínovými zpravodaji a nakonec si vyslechneme názor Evropské komise. Pane Wim van de Kampu, prosím, máte slovo. Vážení kolegové, já e, se chci e, omluvit za svou nepřítomnost a děkuji Vimovi za to, že mé prohlášení přečte. To je od něj hezké, říká řečník. Já jsem se rozhodl, že to přečtu doslovně. Absolutorium souhrnného rozpočtu Evropské unie za rok 2017 je odborné téma a proto jen schrnu několik bodů, které jsou podle mě důležité. Za prvé, vítám tedy konsolidovaný účet Unie, je eh, tedy v souladu s právem a správný, eh, i když eh, tedy odhadovaná chybovost 2,4 procenty, procenta je stále ještě nad požadovanou úrovní Evropského součetního dvora Eh, dále, co se týče dopravy, eh, s politováním eh, konstatuji, že co se týče oblasti konkurenceschopnosti pro růst a zaměstnanost, což je tedy součást dopravy, Účetní dvůr neposkytuje žádné souhrné informace, které se týkají zvláště CEFu. Vítám 3,964 milion euro, co se týče závazků, a 2,76 milionů euro na závazky na platby, které e, byly přiřčeny dopravní politice na rok 2017. Chci zdůraznit, že komise e, vybrala 152 projektů za celkem za 2,7 e, miliard eur což je symbolem úspěšnosti tohoto programu. Na závěr, ty různé dokumenty, které bylo potřeba proskoumat e, <laughs> při zpracování této zprávy, tam jsou dvě, dva hlavní body. Interní audit, auditní služba komise e, odhalila e, zásadní nedostatky z nedodržování Eh, v oblasti letecké dopravy a námořní dopravy. Komise přišla eh, s doporučeními pro generální ředitelství MOVE a my musíme eh, situaci hlídat, aby se zlepšila. Poznamenávám za druhé, že DG Move a služby komise, které mají na starosti politiku dopravy, mají problémy s najímáním vysoce specializovaných odborníků, tak aby bylo možné zajistit nezbytnou úroveň zkušeností. Toto je potřeba eh, bedlivě sledovat. Děkuji za pozornost. Děkuji Děkuji panu Wim van de Kampovi a slovo má pan Leontýny. Děkuji za slovo, děkuji paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, Náš výbor byl požádán o to, aby připravil stanovisko, které se týká udělení absolutoria pro eh, výbor pro kontrolu rozpočtu a jedná se tedy o udělení absolutoria z roku 2017. Návrh eh, stanoviska, která vám, eh, nebo ty návrhy stanovisek, které vám předkládám, se týkají tedy Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Evropské agentury pro bezpečnost letectví, agentury Evropské unie pro železnice. Dále další stanovisko se týká společného podniku pro bezpečnost letecké navigace, takzvaný CSER. A také poslední stanovisko se týká společného podniku Shift to Rail. V posledních letech se ten nástroj udělení absolutoria stal velice důležitým nástrojem. Jedná se vlastně o kontrolu toho, jak jsou vynakládány veřejné finance. Evropský parlament zde má výlučnou pravomoc přeskoumávat plnění eh, rozpočtu a politik těchto agentur Evropské unie. Podívali jsme se na všechny konsolidované účetní závěrky těchto agentur. Vycházeli jsme také ze zpráv komise, které se týkají. Také zde máme zprávy Evropského účetního dvora a rovněž jsme vycházeli i z auditů. Účetní dvůr shledal, že tyto tři agentury a tyto dva společné podniky dokázali eh, vést své účty, mají tedy účetní závěrka je legální a správná za ten rok 2017. A teď, když se podíváme na ty jednotlivé eh, organizace. Takže Shift to Rail dosáhlo provádění 94% u prostředku na závazky a 79% u prostředku na platby. Eh, Shift to Rail také schválil standardy jak se zabývat eh, konfliktem prostředí zájmu u svých členů, orgánů, zaměstnanců, také vyslaných zaměstnanců. A ta pravidla prostředí zájmu se týkají i členů řídící rady. Rovněž eh, zavedli uspůsobenou strategii boje proti podvodům, která doplňuje strategii Horizon 2020. Nyní, co se týče Evropské agentury pro námořní bezpečnost. Zde mm, bylo, eh, zde je vítána dohoda mezi touto agenturou Frontexem a agenturou pro kontrolu rybolovu. Tato agentura má lepší eh, efektivitu, nákladovou účinnost. Mm, tato agentura, nebo objem plateb agentury činil 63,4 milionů eur v prostředcích na, na závazky, což představuje 98,04 celkového rozpočtu na daný rok a 55,1 milionů eur, což představuje 97,32 celkového rozpočtu. E, týká se to tedy toho roku 2017, nebyl zde žádný e, případ střetu zájmu, který by byl hlášen Dále Evropská agentura pro bezpečnost letectví um, dosáhla 99% míry plnění rozpočtu, ale chtěl bych zdůraznit, že tam došlo uh, k nalezení některých nedostatků. Týká se to zejména Um, týká se to zejména zadávání veřejných zakázek pro služby, což tedy sebou nese určitá rizika. Dále je zde tedy problém s tím základním nařízením, protože revidované základní nařízení agentury nevstoupilo v roce 2017 v platnost, jak bylo původně plánováno. A nyní Evropská železniční agentura, ta ehm, má tedy 100% plnění u prostředku na závazky a u prostředku na platby 87,3%. Tato agentura revidovala svou strukturu, aby mohla také plnit nové úkoly, které jí byly svěřeny eh, v čtvrtém železničním balíčku. Tato agentura si rovněž připravila vlastní eh, strategii boje proti podvodům. No a naposled tedy Cezar, jednotné evropské nebe. Rok 2017. Zde došlo k navýšení rozpočtu celkem měli 113,3 milionů prostředků na závazky a 191,8 milionů v prostředcích na platby. Co se týče provádění nebo plnění, tak to bylo tedy 80% provádění a u těch prvních a 68% u těch druhých prostředků. E, problémem byly nízká celková míra čerpání prostředků způsobena zejména prodlevami nebo neúplnou fakturací ze strany nečlenů a snahou společného podniku udržet provozní náklady na nezbytné minimální úrovni. Čili to jsem tak stručně schrnul, ale navrhuji, abychom všem těmto agenturám a společným podnikům udělili za rok 2017 absolutorium, jak to také říkám ve své zprávě. Hlasovat se má 13. prosince a samozřejmě velice rád zodpovím vaše případné otázky. Děkuji mnohokrát panu Leontinimu za jeho prezentaci. Paní Majsnerová, vy jste si přála vystoupit? Prosím, budu hovořit za pana Teličku. Dobrá. Pan Telička se nemohl dostavit, takže mě požádal, abych eh, jeho poznámky přečetla. Děkuje zpravodajům za práci a obecně říká, že v odvětví dopravy zprávy jsou často svědkem dobrého eh, zvládání rozpočtu jak ze strany eh, komise, tak ze strany agentur. Je prostor ke zlepšení, ale chybovost se snižuje a komunikace s komisí je dobrá. To je velmi pozitivní a měli bychom s tím být spokojeni, ale tyto Výsledky jsou čistě finanční povahy a neskrývají skutečnost, že eh, věcný a kvalitativní, eh, věcná a kvalitativní hodnocení evropského rozpočtu je nezbytné a je potřeba se zabývat zabývat především eh, na především výsledky. Eh, účetní dvůr vydal eh, řadu zvláštních zpráv, co se týče eh, práv cestujících na železnici a tak dále, a i ty bychom měli brát v úvahu při hodnocení evropských výdajů. V takovém případě bychom asi nebyli tak spokojeni, kdybych to učinili. Komise a výkonné agentury stručná poznámka panu Prustovi. Pan Talička plně souhlasí s hodnocením CEFu, že by bylo že hodnocení CEFu by mohlo být eh, eh, důkladnější, co se týče eh, tedy nízkého provádění finančních nástrojů. Rád by viděl seznam projektů, které byly financovány EFSI a ne z CEFu a e, tím by byla situace jasnější i v dalším víceletém finančním rámci. Co se týče agentur a co se týče návrhu stanovisek pana Leontinyho, ty pan Telička do velké míry podporuje a přijde s několika málo pozměňovacími návrhy e, v souladu s jeho obecnými poznámkami. Děkuje. Děkuji mnohokrát. Zdá se, že tady momentálně nikdo není z komise, kdo by se mohl vyslovit k otázce absolutoria. Proto pozně, ohlásím hůtu pro pozměňovací návrhy. Je to 13. prosince v 11 hodin. Pane Leontiny, rád byste ještě nějaká další upřesnění, prosím. Děkuji. Já jsem si vzal, já jsem vzal na vědomí věci, které zdůraznila paní Meissner. Také si myslím, že by bylo dobré mít k dispozici kvalitativní vyhodnocení, než eh, to brát pouze kvantitativně, abychom měli informace o skutečném eh, výkonu, ale mm, vlastně potřebujeme čísla, abychom dokázali připravit takovéto druhy zpráv. Ale myslím si, že nakonec to získá celokovou podporu. Děkuji. Um, nyní přeruším naši schůzi na 15 minut a poté zde budou naši odborníci, kteří nám představí studii o Brexitu, zejména o dopadech na dopravní a cestovní ruch a zejména se zaměří na scénář Brexitu bez dohody a na to, jaké by byly dopady možného Brexitu bez dohody na tyto oblasti. Prosím vás tedy, vraťte se za 15 minut, abychom pak mohli vyslechnout výsledky studie. Děkuji vám. Mes chers collègues, à nouveau. Milí kolegové, milé kolegyně, zahájíme opět naše zasedání. A nyní se budeme věnovat eh, představení studie, která byla vytvořena odborným referátem a týká se Brexitu a případných dopadů Brexitu bez dohody, eh, dopadů zejména na oblast dopravy a cestovního ruchu. Tato prezentace e, následuje po celé sérii slyšení, které jsme tady měli o možných dopadech Brexitu, kdy jsme měli odborníky, různé zástupce z různých eh, oblastí dopravy, které jsme si takto měli možnost vyslechnout u nás na výboru v letech 2017 a 2018. Níž máme konečnou dohodu mezi Evropskou unii a britskou vládu. Byla nám představena, známe text této dohody i jeho význam. Ovšem stále ještě čekáme na rozhodnutí britského parlamentu, které padne 11. prosince. A není momentálně eh, vůbec jasné, jak to rozhodnutí dopadne. Proto si nyní vyslechneme naše odborníky, abychom se dozvěděli více o této problematice a také, abychom dokázali anticipovat, k čemu nakonec dojde, pokud nastane ten scénář Brexitu bez dohody. Já jsem velice ráda, že zde máme naše odborníky, nejdříve pana Josefa Francie Papi Ferende. Děkuji, že jste zavítal mezi nás. Děkuji rovněž panu Rafaelu Alfonsovi a panu Miguelovi Tronkoso Ferrerovi. Děkuji vám, že jste přišli mezi nás a představíte nám tuto studii. Dám každému z vás slovo na pět minut a poté zahájím rozpravu. Tedy i hned předávám slovo panu José Francisco Papi Ferendovi, Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit anglicky, pokud dovolíte. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat za tu příležitost představit hlavní závěry naší studie, která byla eh, prováděna během posledních měsíců. Vím, eh, že jste zřejmě obdrželi výtisk celé té naší zprávy. Ta zpráva je velice rozsáhlá, asi má asi 180 stránek, je opravdu poměrně dlouhá, protože jsme se snažili tam nastínit takové určité hlavní eh, mm, pokyny, hlavní doporučení. Máme tam také vysvětlení na tím metodiky a máme tam také doporučení, o kterých budeme ještě hovořit se členy vašeho výboru. Jak bude vypadat naše prezentace? Eh, rozdělili jsme to do několika kapitol, které vidíte na snímku, ekonomické vztahy a tak dále. Takže první bod, o kterém bychom chtěli hovořit, je to, jak důležité jsou hospodářské vztahy mezi Spojeným královstvím a EU. Za prvé chceme říci, že je důležité eh, zdůraznit to, jak je eh, toto hospodářství eh, Spojeného království důležité Vlastně bylo to asi 13,7 HDP. Navíc obchodní bilance Spojeného království s EU je, mm, představuje deficit. Je to zhruba 110 miliard eur v roce 2017, což tvoří asi 5 HDP Spojeného království. Evropská unie mm, je hlavním obchodním partnerem Spojeného království. Týká se to jak obchodování se zbožím, tak také i s obchodováním se službami. Co se týče investic, takže investice ze eh, strany Evropské unie do Spojeného království tvoří 48 všech investic, zatímco na oplátku zase je to 47 to znamená 47 zahraničních investic ze Spojeného království míří do Evropské unie, takže opět je zde velká provázanost. No a pak je zde tedy opravdu velká provázanost v oblastech, jako je doprava a cestovní ruch. A to jsou a plus ještě tedy poštovní sektor a právě na tyto tři oblasti jsme se zaměřili ve své studii. Zde vidíte graf, který ukazuje obchod eh, se zbožím mezi třemi oblastmi, to znamená Evropská unie, Spojené království, 27 eh, členských zemí Evropské unie. Vidíme, že to je zhruba 50 je to víra, tak v podstatě stabilizováno, ta křivka. Další snímek. Co se týče dopravy zboží, nákladní dopravy, tak musíme říci, že navzdory různých investic a navzdory tomu, že, se ho, že jak je důležitý lomaňský průliv, stále je to tak, že většina nákladů eh, je, je um, převážena námořní dopravou, na to jsem chtěl upozornit. A nyní, co se týče přepravy osob, Mm, tak je zde opravdu velký počet výjezdů eh, obyvatel ze Spojeného království. Mm, je to asi 49,6 milionů výjezdů, registrovaných výjezdů do jiných destinací Evropské unie. A do Spojeného království zase přijelo ze, Spojeného, ze z Evropské unie asi 24 milionů návštěvníků. Eh, pokud se podíváme na, na třeba počet osob, nebo když se podíváme na to, jaký využívají um, druh eh, přepravy, tak je to hlavně letecká doprava. A budeme tedy hovořit také i v těch našich dalších částech právě o letecké přepravě. Co se týče cestovního ruchu, tak opět vidíte číselné údaje. 32 milionů um, ehm, výjezdů tedy bylo v Evropské unii v roce 2016, takže opět ehm, Britové jsou velice důležití pro cestovní ruch v Evropské unii a celkově to byly výlohy ve výši 21 miliard eur. A navíc zase obyvatele 27, Evropské 27 navštěvují Spojené království, jezdí tam na prázdniny, bylo to asi 8,8 milionů osob a celkově tam vynaložili asi 4,6 miliard eur, takže eh, i cestovní ruch je zapotřebí zde silně zdůraznit. A nyní už dám slovo svému kolegovi, který bude pokračovat. Rafael, prosím. Ano, takže jaký by měl eh, socioekonomický dopad situace, kdyby nedošlo k žádné dohodě? Spojené království se zkrátka stane takzvanou třetí zemí. Znamená to, že ponesou náklady obě strany, jak Spojené království, tak Evropská unie, ale navíc ty náklady pro tou evropskou 27 budou nižší a mm, nebudou vlastně přiměřené tomu těm nákladům, které ponese Spojené království. Ukazuje se, že asi do roku 2030 ta průměrná kumulativní ztráta bude odpovídat zhruba ehm, číslu 0,44 HDP Evropské 27 a pro Spojené království to číslo bude 4,2 i když toto tedy je takový ten pesimistický scénář. Co se týče nákladní přepravy. Pokud by nedošlo k žádné dohodě, tak by eh, zde byly náklady spojené s cly a vedlo by to zřejmě k obecnému poklesu objemu obchodu. Co se týče přepravy cestujících a cestovního ruchu, což jsou dvě věci, které jsou navzájem provázané, ehm, tak i tyto dvě oblasti by byly negativně ovlivněny. Došlo by a to zejména k tomu, že obecně by to cestování bylo různými způsoby stíženo a výrazný eh, negativní dopad by měl zejména sektor letectví, protože na rozdíl od jiných odvětví zde nejze, nelze použít pravidla Světové obchodní organizace v sektoru letecké dopravy. Pokud se podíváme na právní kontext, na právní rámec, a na to, co lze provést v této oblasti, tak eh, hlavní závěry jsou následující. V eh, odvětví dopravy si ta že stávající legislativa Evropské unie nevyžaduje žádné výrazné změny, eh, protože obecně ta legislativa, dopravní legislativa Evropské unie většinou um, nemá žádná specifická usnesení, která, nebo ustanovení, která se týkají přímo Spojeného království. Uh, ale samozřejmě bude zapotřebí tu legislativu nějakým způsobem upravit. Potřebujeme specifickou dohodu mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím. Uvedu příklad. Například eh, nařízení o leteckých službách, kterým se řídí letecký, trh s leteckými službami, bude zapotřebí, aby zde byla dohoda mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii v níž eh, poskytovatelé letecké dopravy ze Spojeného království budou moci eh, operovat eh, v Evropské unii a naopak. Otázkou je spíše to, co bude muset všechno udělat Spojené království se svou vlastní legislativou, protože často Evropská, Spojené království transponovalo směrnice nebo další legislativu Evropské unie do svého vlastního legislativního rámce. A Pokud tedy by eh, Spojené království nezměnilo legislativu, tak by stále platila některá ustaven, ustanovení. To jsou opravdu spíše takové ještě eh, závěry z mm, CIFy, protože nevíme vůbec, jak to všechno dopadne. A teď chci říci, že se podíváme na takové obecné dopady eh, dopravy a zamyslíme se také nad očekávanými důsledky. Co se týče pravidel pro kabotáž, tato pravidla už nebudou platit pro Spojené království a pro Spojené a pro Evropskou unii. Dopadem může být snížení interoperability a také i omezení hospodářské soutěže v obou těchto sekt, nebo v tomto sektoru. Další věc jsou práva cestujících. Tato práva musí být zaručena, ale teď to vlastně už přestane platit, když eh, cestující z Evropské unie budou využívat um, přepravce ze Spojeného království. Dále síť TNT, zde může vzniknout k vzniku určitých úzkých míst a mohou zde být závažné problémy, které se týkají eurotunelu anebo železničního propojení mezi Dublinem a Belfastem. Pak jsou zde některá finanční, finanční nástroje, jako třeba EFSI nebo nástroje pro propojení Evropy CEF. Tyto nástroje by měly pokračovat i v budoucnu, aby eh, poskytli udržitelné financování pro projekty TNT. Nicméně jsou tam určité nejistoty a to nelze nějak podceňovat. No a pak ještě jsou zde dopravní agentury Spojené království, by mohlo i nadále se účastnit práce agentur z Evropské unie, eh, ale bylo by to tedy pouze v těch případech, kdy k tomu jednání je možné přizvat i třetí strany nebo třetí země. Co se týče Eh, letectví. I zde je možné očekávat negativní eh, dopad na jednotné evropské nebe, co se týče funkčních eh, bloků vzdušného prostoru. Dojde k fragmentaci evropského vzdušného prostoru a méně efektivní řízení. Obecně regulativní omezení také sníží potenciální růst evropských letišť. A co se týče pravidel pro vlastnickou strukturu, eh, scénář eh, bez dohody by mohl také představovat specifický problém, kdy eh, letecké společnosti s určitou vlastnickou strukturou mohou zažívat problémy v obchodě protože tato pravidla se budou muset měnit. Co se týče eh, námořních a říčních cest a jejich řízení, tady se neočekává nárůst konkurenceschopnosti eh, britských eh, britských přístavů v neprospěch evropských přístavů, zvláště vzhledem k tomu, že britské přístavy již teď jsou řízeny soukromými subjekty a jsou otevřeny trhu. Využití pravidel OECD by mohlo zabránit změnám v přístupu přepravních společností z Evropy na, do, do britských přístavů. A co se týče britských operátorů a britských registrovaných eh, eh, plavidel, ty, ta již nebudou mít právo eh, se plavit po evropských říčních cestách. A kapitánská osvědčení tady lze očekávat, že směrnice 9650 nebude již platit a proto kapitánská Eh, osvědčení, která eh, umožní plavbu eh, pro, po říčních tocích nebudou platit. A co se týče fungování agentury EMSA, její funkčnost nebude nějak radikálně snížená. A co se týče cesny, tady je možné umožnit s eh, Spojeném království statut pozorovatele. A bude tedy moci být členem. Železnice. Tady se očekává obrovský negativní dopad, co se týče dodavatelského řetězce, zvlášť vzhledem k tomu, že Eh, budou platit nové postupy a nové eh, hraniční kontroly. A co se týče specifické situace eh, železničních nákladních koridorů, podle nařízení 913 2010 Tento koridor již nebude podléhat tomuto nařízení. A e, konkurenceschopnost e, společnosti Eurostar a dalších takových společností, které fungují v eurotunelu, tady e, hraniční kontroly a regulativní rozdíly se také negativně podepíší na konkurenceschopnosti těchto společností silniční doprava tady bude zapotřebí harmonizace pravidel eh, pro přístup na trh a přístup eh, vůbec eh, k výkonu k výkonu tohoto obchodování. A tady je zcela tedy nezbytné zajistit nepřerušené provozování silniční dopravy. Evropské Eh, Evropská komise by mohla vydat eh, pokyny v tomto směru. Co se týče eh, norem pro emise, tady pravděpodobně ke změnám nedojde. A co se týče vnitrostátních pravidel pro, profes, pro profesionálních řidiče, tady zatím není situace jasná, není možné s jistotou říci, Eh, jakým směrem se vydá Spojené království. Turistika. Ta je úzce propojena eh, s osobní dopravou, přepravou a složitější postupy, eh, hraniční kontroly a tak dále. To vše zvýší náklady na cestování i kvalitu e, služeb. A pohraniční kontroly i postupy e, stíží cestování a budou obtěžovat turisty. E, co se týče právu pobytu, to se netýká jenom Eh, jenom eh, turistiky, tady eh, panuje veliká nejistota. A teď ještě k poštovním službám. Situace po, po Brexitu se bude řídit pravidly schválenými UPU a CERP, a pravděpodobně přestanou platit některé závazky, které si schválilo Spojené království při transpozici směrnice o poštovních službách. Spojené království se možná také rozhodnout, že poskytne výlučná nebo zvláštní práva pro, eh, eh, pro eh, poskytování poštovních služeb a co se týče nařízení o doručování balíků, to už Spojené království zavazovat nebude. Eh, očekává se ovšem, že eh, toto nařízení bude transponováno do vnitrostátního práva Spojeného království. Očekává se také, že eh, po Brexitu dojde k více méně sjednocení technických norem při poskytování poštovních služeb mezi Spojeným královstvím a Evropou a celní kontroly a postupy eh, k vybírání DPH na hranicích bude potřeba zavést. Je velice eh, obtížné tu eh, studii přepravit v její úplnosti. To, co jsme, o čem jsme hovořili třeba část 11, která obsahuje 10 eh, případových studií, které se týkají různých členských států. My jsme eh, analyzovali předběžný dopad na těchto 10 eh, zemí. A teď, abych zkrátil tedy naše vystoupení, tak bych rád přistoupil k hlavním doporučením a závěrům studie. Co se týče letecké dopravy, tady to bude nejožehavější a je velice důležité co nejrychleji zahájit vyjednávání v případě Brexitu bez dohody. Je potřeba dosáhnout dohody co nejrychleji, tak aby bylo možné, eh, možné aby letecká eh, doprava eh, plynule pokračovala. Jinak je možné vlastně uzavřít eh, to, co existuje nyní, uzavřít bilaterálně, tak aby nedošlo k přerušení dopravy. To by platilo i pro přístup eh, aerolinií třetích zemí eh, do Spojeného království. Tady to bude dost citlivé, protože jsou někteří držitelé práv, kteří mají práva v obou teritoriích. To bude potřeba ještě zvážit. Co se týče námořních a, a, a říčních cest a kabotáže, krátkodobou říční přepravu. I zde je zapotřebí co nejrychlejšího dojednání dohod v případě Brexitu bez dohody. Co se týče železnice, doktor Alfonzi již vysvětlil, jaké dopady by toto mohlo mít a jaké Eh, problémy by mohly vzniknout. Eh, v případě silniční přepravy velké potíže nečekáme, protože převážná většina právní úpravy, která platí eh, v Evropské unii, vlastně byla přijata i z OSN a Spojené království je také členem těchto dohod, takže pravděpodobně tam k velkým problémům nedojde. A jinak, co se týče turistiky, tady to není jasné, bude záviset na tom, co vlastně eh, udělá eh, udělají obě dvě strany, jestli zajistí rychlý přístup, eh, rychlé kontroly, jenom ukázat pas a hotovo, ale umíme si představit, že kontroly budou složitější, zvláštní vízové požadavky, zvláštní zdravotní požadavky na vstup, ale eh, všechno závisí na chování a řekněme dobré vůli obou stran hned eh, z počátku eh, po Brexitu. Co se týče poštovních služeb, tady je potřeba zase okamžitě uzavřít eh, nové dohody, jinak nebude možné zaručit tedy eh, balíkovou přepravu a nebude možné také dohledat na internetu eh, poslaný balík, tak jak je to v současné době jednoduše možné, kdy můžete sledovat balík, který pošlete, má dojít zítra a hned <clears throat> online vidíte přesně, kterými zeměmi váš balík prochází aby toto eh, bylo možné i po Brexitu, je nutné uzavřít rychle další dohody. Co tedy doporučíme vašemu výboru? Možná, že eh, již předbíhám, eh, říkám toho mnoho, ale naše doporučení je za prvé. My se domníváme, že je důležité vytvořit konstruktivní klima, protože v případě Brexitu bez dohody eh, ta ztráta by byla na obou stranách. Takže je důležité, aby obě strany se k situaci stavěly pozitivně a s pochopením. A tak, aby eh, vlastně bylo možné pokračovat dále jako do posud. Z právního hlediska nechci zde zasahovat tedy do eh, pole kolegů, kteří jsou větší odborníci. I zde v této oblasti je potřeba co nejrychleji sjednat příslušné dohody. To je naše druhé doporučení, abyste eh, podporovali tyto bilaterální dohody. Bude-li to nutné. A jen eh, rychle na závěr chci říkat, že děkujeme za velikou podporu Eh, oddělení, které nám pomáhalo při vypracovávání eh, této zprávy a měli jsme ještě pět odborníků, kteří eh, hodnotili naši zprávu, takže celkem nás na ní pracovalo devět a děkuji vaší předsedkyni. Děkuji vám za vaše prezentace, ale skutečně nepůsobí to moc optimisticky. A musíme konstatovat, že dopady, zejména v oblasti dopravy, budou téměř katastrofické. Toto je tedy závěr vaší studie. Dopad eh, katastrofální se neomezuje pouze na silniční či železniční dopravu, či na leteckou dopravu, či na oblast námořní dopravy. A nyní zahojí debatu. Pane Pípere, přejete si vystoupit? Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. a budu hovořit svou mateřštinou, Němčinou. Zapůsobilo eh, to na mě velice, to propojení, to propojení, které máme mezi Spojeným královstvím a zbytkem Evropské unie, tak to, jak se nám to prezentovali, zejména po našich oblastech, tedy v oblasti dopravy a cestovního ruchu, jak se nám popsaly veškeré ty dramatické dopady, které to bude mít. Ovšem domnívám se, že nyní jsme již poněkud dále neboť eh, podle toho, co se proslýchá, eh, pro mě to nejlepší scénář, nejmenší by byl, že by Británie zůstala. I to není zcela vyloučeno, na tom jsme připraveni zcela nejlépe. Ovšem je také možné, že dojde k situaci, kdy dohoda nebude. A tady se ptám, momentálně Slycháme o tom, že tady celá řada eh, plánů již připravených pro tuto variantu v šuplíku, například, že v oblasti letectví se tady zvažuje bilaterální dohoda, že je to tedy již dořešeno a není to problém. Letecké společnosti se většinově zaměřují na to, jak to bude nutné, pokud eh, Británie nebude Evropské unii, například dokonce i British Airways, je i z hlediska vlastnictví zachotvena asi ze 40% v jiných členských státech. Takže jak já jsem se doslechl, tak bude eh, stačit pouze stisknout jistý knoflík a všechno půjde tak, jak dále, že již Lufthansa a další společnosti mají veškeré své letecké plány na příští měsíce hotové, takže se zdá, že tady mm, se obávat není zcela na místě. I Údajně v oblasti železniční dopravy také existují bilaterální dohody, dokonce je tam pokryté i téma ERA a dalších věcí, že tam jsou skutečně připraveny plány a dohody, které je možné akceptovat v případě, že nastane ta dohoda, ten Brexit bez dohody. Takže to, co já jsem se dostal mi napovídá, že to nebude až tak katastrofické, jak byste to popsal. Ale největší problém eh, vidím v oblasti silniční dopravy. Tam problém bude, protože pokud skutečně nedojde k dohodě, tak budeme muset kontrolovat veškerá nákladní auta. A pokud již nyní Spojené království v Doveru eh, vlastně si vyhradilo 15 kilometrů dálnice, je, aby se připravilo tedy na možný Brexit, tak to velké téma bude. Další věc, přál bych si, a myslím nejenom já sám, ale mnozí další zde, přáli bychom si, aby nakonec z toho vzešla nějaká konstrukce, která udrží Brity v Evropské unii. Tedy konkrétní otázka, jak hodnotíte takové ty plány v šuplíku, které údajně již existují pro různé eh, dopravní odvětví, pro různé způsoby dopravy. Máte pocit, že to skutečně je již dohodnuto a upraveno tak, že je potom možné ze dne na den to začít realizovat? A druhá otázka, eh, ptám se na váš odhad, jak to bude vypadat v oblasti silniční dopravy. Možná byste nám mohli ještě jednou ale zdůvodnit, proč by zrovna tam ten problém měl být podle vás nejmenší. Děkuji mnohokrát panu Píperovi a slovo má paní Demonte. Grazie innanzitutto per queste illustrazioni. Chtěla bych nejprve poděkovat za to, že jste nám tuto eh, nadcházející situaci ilustrovali. Chtěla bych se vrátit eh, k to dopadům eh, na HDP. Zajímalo by mě, jakou metodiku používáte. Mm, je to nějaký mechanický a přímý výpočet, vycházíte z vývozu a dovozu, nebudou tam nějaké další mm, faktory, které budou mít dopady, nějaké externí faktory, které třeba pak mohou ty výpočty změnit. Mm, samozřejmě pak tam ještě může být to řešení, že dojde k dohodě, že to bude Brexit s dohodou. Tak se chci zeptat, zda tam třeba bude nějaký sektor, nějaké odvětví, které by mělo prospěch z toho, že nedojde k oficiální dohodě. Další otázka se týká leteckých přepravců. Už jsme se na to dívali. Mm, hovořili jsme o tom, že pokud vycházíme z těch dnešních standardů, mm, může dojít k, určitého, k určitému transferu britských aerolinek eh, ze Spojeného království. Myslíte si, že to je hypotéza? Co si o tom myslíte? A nakonec by mě zajímaly nějaké konkrétní případy, a zejména se jedná o Gibraltar. Protože Gibraltar je teď zdrojem napětí mezi Spojeným královstvím a Španělskem. byly zmíněny podmínky, za kterých tam eh, lidé žijí. Takže provedly se také nějaké posouzení, jak to bude se změnou pracovních podmínek. Protože už teď to vypadá, že tam jsou nějaké potíže um, u lidí, kteří překračují hranice Gibraltaru kvůli práci. Takže mě zajímá, zda tam, bude, zda tam budou ještě nějaké konkrétní praktické dopady na toto teritorium, na toto zámořské území, eh, na které se komunitární právo eh, mm, vztahuje pouze částečně. Děkuji. Nyní, děkuji paní Demonte, nyní paní Meissner. Děkuji. Já jsem bohužel eh, nemohla přečíst celý, celou tu zprávu, ale tady jsem to slyšela a hodně se tím zabývám. Eh, na, na, nás, eh, na nás se eh, obrátili letecké společnosti, a to i z USA, a vysvětlovali nám, že toto je z Brexitu potřeba vyjmout, jinak dojde ke katastrofě z různých důvodů. A my sledujeme i situaci, co se týče železnice a říční dopravy a tak dále. A myslím, že nezbytné eh, se připravit na různé varianty, protože nemůžeme vidět, co bude. Já jsem to říkala eh, již i jinde, eh, že těch problémů bude tolik, že na poslední chvíli stejně možná dojde k novému referendu a všechno dopadne jinak. A pakliže bude ten Eh, ta, eh, ta, přechodna, ta dohoda o přechodném období, eh, tam také bude panovat veliká nejistota. Já se mi vůbec neumím představit, že by skutečně došlo k tvrdému Brexitu, protože by to pro obě strany bylo velice těžké. Přesto se musíme připravit. Mám tady jenom dvě otázky. Ta první, už jsem o tom mluvila, jak to vlastně bude Eh, vypadat s těmi frontami, jestli teď potřebuje eh, kamion 3 minuty a bude to trvat 45 minut, tak si můžeme představit, jak to bude vypadat, k čemu dojde. A druhá otázka se týká letecké dopravy. Vy jste řekli, že zatím to nebude hrozně těžké, ale já jsem eh, slyšela jiný názor, že je možné pomocí certifikace najít nějaké řešení. ale já si mi představit, že eh, le, že, že, let, že letecký, lete, letecká doprava skutečně eh, bude představovat základní oříšek. Děkuji, paní Majs. Monsieur Kor, la parole est à vous. Kor má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také za veškerá vysvětlení a za zprávu podstatě jsme to tušili všichni. Obě dvě strany ztratí. Obě dvě strany prohrají, zejména pokud dojde k situaci bez dohody. A není to víme zcela konkrétně. A pokud to víme my, tak to ovšem neznamená, že to ví národy. Populace, to si nepřečte 180 či 170 stran. Jak to dokážeme zprostředkovat veřejnosti, jak v eh, národům 27, tak také britskému národu, jak jim zprostředkovat to, k čemu dojde, veškeré ty zácpy a tak dále. Možná by pak i ze strany obyvatelstva mohlo dojít k jistému tlaku. Možná by to měla udělat britská vláda a konkrétně se jich zeptat, chcete skutečně, aby se to takto odehrálo? zcela jasná otázka a pak musí říct Britové, ano, my si přejeme, aby k tomu takto došlo se všemi těmi negativními dopady, které jste nám právě tak konkrétně popsali. Je hezké, že to my poslanci víme, ale důležité aby to věděla všude veřejnost. Děkuji, paní Klun. Děkuji, já děkuji za tuto zprávu. Já jsem tady bohužel byla na jiné schůzi a neslyšela jsem úplně celou prezentaci, ale něco jsem si četla z té vaší studie. Uh, Eh, takže ty dopady, no my pořád ještě doufáme, že to nedopadne úplně tím tvrdým Brexitem, ale samozřejmě se na to musíme připravit. A zcela jistě komise se na to připravuje. Já si myslím, že i země, které Eh, jsou v blízkosti Spojeného království a které s ním eh, obchodují, tak se na to připravují, nebo které provozují společné nějaké letecké linky a tak dále. Zkrátka všude tam, kde je nějaká interakce se Spojeným královstvím, tak tam probíhají přípravy. I samotné Spojené království se na to připravuje. Mm, takže ta reciprocita tam je a bude to obtížné pro obě strany. Mm, máme zde leteckou přepravu, máme zde pří, eh, pardon, přístavy, lo- lodní dopravu. Takže je důležité, aby vznikaly takové podobné dokumenty, jako jste připravili, abychom věděli, na co se vlastně můžeme těšit v případě toho tvrdého Brexitu. Je to důležité i pro samotné Brity. No, oni tedy odhlasovali v referendu to, co chtěli a parlament má hlasovat o té dohodě příští týden. Stále ještě doufáme, že k tomu tvrdému Brexitu nedojde, ale pokud ano, tak tento dokument bude velice cený, protože nám poskytne určité vodítko, jak postupovat. Děkuji nyní, pane Rike, máte slovo. Děkuji. První poznámka. Spojené království odejde asi za tři měsíce, stále ještě tady nemáme žádný vyjednávací postoj, vůbec žádnou představu, jak dopadnou nakonec ta vyjednávání. To je skutečně fenomenální. Druhá poznámka, a souvisí s tou první, je toto. Pokud eh, jsme nebyli schopni eh, získat více než to, co nyní víme, v době asi dvou let, nebo jak dlouho se již vyjednává, myslím, že bude velice komplikované vyjednat něco po výstupu. Proč? Protože ty, ta tematika je velice komplexní, složitá a to prostředí, ve kterém se bude vyjednávat, se ještě zhorší. Já nevím, jak si mám představit, že řešení jsou ty bilaterální dohody. Jaké to bylo bilaterální dohody Evropská unie a Spojené království? Kdo tedy s kým uzavírá tu dohodu? Já si nevím představit, že by toto bylo rychlé, to bilaterální dohody EU a Spojené království. A momentálně takovéto bilaterální dohody vůbec neexistují v rámci EU. A pokud to jsou bilaterální dohody, které by měly vždy procházet Evropskou unii, tak tady by musela být nějaká speciální parlamentní výbor pro to, aby se to stihlo. Neboť evropské procedury, to trvá, tam máme diskuse, trialogy, než to všechno projde tím legislativním postupem mezi komisí, parlamentou a radou. To je zdlouhavý pro postup a trvá to. Takže ta celá ta kombinatorika nefunguje. Jak to chcete fungu- v institucionálně zajistit, aby to fungovalo? Proto mě poněkud překvapilo to, co tady říkal ten kolega o těch bilaterálních dohodách, které jsou údajně připraveny, protože pak bychom je museli také odhlasovat. A já osobně si myslím, já nebo aspoň doufám, že nebude potřeba eh, takovýchto dohod. Já doufám, že nedojde k situaci, že nebude dohoda, protože to by bylo katastrofální. A na závěr pouze chci si, že pokud se nepodařilo to celé dořešit během tří let, tak si nedovedu představit, že se to vyřeší za příští tři měsíce. Děkuji a nyní pan Van Bint Milterburg. Děkuji za vaši prezentace a velice souhrnou studii a jasná doporučení. Mám jednu otázku. Vy jste eh, v letectví eh, říkali, že Eh, britské letecké společnosti by měly neoprávněné výhody, protože by se nemuseli už účastnit eh, obchodování povolenkami emisními a to se bude týkat asi nejenom letectví, ale i dalších dopravních modů. Můžete nám eh, trochu blíže osvětlit tyto neoprávněné výhody? Je to možné, že budeme muset konkurovat s britskými leteckými společnostmi a dalšími společnostmi v jiných modech přepravy, které budou mít tyto nespravedlivé výhody a jakou, jaký dopad to bude mít na dopravní společnosti v 27. Neboli moje otázka je, jestli jsou už taková hodnocení k dispozici a co jste zjistili. Jestli skutečně takové eh, riziko pro 27. existuje. Děkuji Mnohokrát panu Van Miltenburgovi a já jsem také na seznamu řečníků. Ještě někdo další? Ne, dobrá. Já osobně mám dvě otázky. Jednak můžete nám říct si zcela konkrétně, které regiony budou, na které regiony bude mít takovýto Brexit přímý dopad. Samozřejmě ta první hranice, to je hranice Spojené království. Vlastně hned se na druhé straně Francie, že jaké konkrétní regiony budou nejvíce zasaženy tím přímým dopadem a které sektory. Rádi bychom nějaká upřesnění. Protože když budete v Německu, tak asi ten dopad nebude stejný, když budete v nějakém jiném regionu. Takže nám konkrétně řekněte, jak to bude vypadat a fungovat na úrovni regionu. A druhá věc, tady se trochu vracím k tomu, co řekl pan Ricky a pan Píper, pokud existují nějaké bilaterální dohody již připravené, tak je tady zásadní problém. Protože Evropský parlament neboli náš výbor nebyl přidružen k tomuto procesu. A já, co by předsedkyně výboru pro dopravu, vám mohu říci, že to, z tohoto důvodu vzniknou velké problémy. A třetí věc, na kterou se chci zeptat, technické pohyb. Ptám se, může mít dnes nějakou perspektivu, kolik nás to bude stát? Všechno. Veškeré ty infrastruktury, to, že budeme obnovovat hranici mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím. Kolik nás to bude stát? Et je vous laisse répondre à l'ensemble des questions. Prosím o odpověď na veškeré naše otázky. Nejdříve pan Francisco. Thank you very much. Uh, Vrace děkuji, paní předsedkyně. No, tak těch otázek byla spousta. Já doufám, že na žádnou z nich nezapomenu. Začnu těmi prvními a mý kolegové samozřejmě se mohou připojit, mohou se třeba něco doplnit, co řeknu, nebo to mohou okomentovat. Takže za prvé, říkali, když jsme říkali, že v silničním eh, sektoru je to obtížnější, chtěli jsme říci, že potřebujeme nějaký právní základ. V té silniční dopravě už je právní základ. Pokud chcete mít nějakou lehkou hranici, můžete tam mít nějaké kamery, můžete tam mít třeba jenom náhodné namátkové kontroly. Problém u jiných odvětví je, že potřebujeme legislativu. Potřebujeme legislativu na papíře, která bude formálně schválená. Nějaký zákon nebo v uvozovkách, nebo alespoň nějaký právní základ. Takže my doufáme, že ty další tři odvětví jsou tedy v obtížnější, nebo takže tak z toho důvodu jsem říkala, že ty tři další odvětví jsou v obtížnější situaci než eh, ta silniční doprava. Ptali jste se na číselné údaje. Využili jsme materiály, které jsou k dispozici, hlavně od Eurostatu, protože ta studie trvala čtyři měsíce, takže jsme neměli čas třeba uspořádat nějaké vlastní um, ehm, schromažďování údajů, ale údaje od Eurostatu byly dostatečné, využili jsme je. A také jsme využili zprávu pana profesora Belke z Eshenského institutu. Mm, veškeré naše zdroje najdete v seznamu použité literatury, v seznamu zdrojů. A tam, se právě, tam jsou právě uvedené ty výpočty, jaké to bude mít dopad na HDP, na obě strany. Proto jsme zdůrazňovali, že třeba v případě té evropské 27 to bude asi minus Zatímco u Spojeného království je poměrně pravděpodobné, že dojde ke 4% poklesu HDP. Mm, pokud vás zajímají třeba ty výpočty, tak si prosím tu si studii stáhněte. Myslím si, že tam najdete všechny odkazy. Dále, provedli jsme podrobnou analýzu ohledně Gibraltaru Eh, respektive tedy, pardon, neprovedli jsme mm, žádnou podrobnou analýzu ohledně Gibraltaru, protože vlastně tehdy tam ještě nebyla žádná dohoda. Pak jste se ptali, zda je nějaké odvětví, které by mohlo mít naopak prospěch z toho eh, tvrdého Brexitu. Takže možná Rafael na to může odpovědět. My jsme řekli, že je to možné, ale v obecně to neočekáváme. Obecně neočekáváme, že byste z toho vyplynuli nějaké výhody. Možná třeba pro námořní dopravu nebo pro leteckou dopravu. Domníváme se, že obecně zkrátka dojde ke snížení konkurence schopnosti obecně, jak ve Spojeném království, tak v Evropské unii, protože se budeme muset vyrovnat s tím novým trhem. Budou zde no- nové firmy, noví eh, konkurenti. My si myslíme, že je důležité, aby zde byla politická vůle vytvořit nový právní základ a abychom mohli pokročit dále. Protože pokud zde nebude nějaký právní základ, tak eh, máme spoutané ruce. Rovněž bych chtěl eh, ocenit to, co říkal pan Riké. Je pravda, že všechny ty legislativní postupy trvají dlouhé měsíce, ale potřebujeme alespoň nějaký právní základ, protože jinak budeme v naprostém chaosu. Ještě dám slovo kolegovi. Odpovím na poslední otázku předsedkyně výboru a zároveň pana Rike. A rovněž bych to propojil s otázkou leteckého odvětví. Co se týče těch bilaterálních dohod, zda eh, je třeba i tou cestou či ne. Aktuální systém spočívá na tomto systému. Aktuální systém říká, že veškeré letecké společnosti mohou jak podle svého přání létat z jednoho leteckého letiště evropského do dalšího. Co se týče kontrol a vlastnictví, je ta, to je ta podmínka, je ta společnost kontrolována či držena evropskými aktéry či nějakou evropskou veřejnou institucí. To je tedy ta podmínka institucí veřejného členského státu EU. Pokud je tvrdý Brexit, plán B, Reuters nám ukazuje, že to, to se připravuje pro plán B, kdo se pro to připravuje. To jsou ty soukromí aktéři, ne veřejní aktéři. Zejména jsou to soukromí aktéři ve Velké Británii. Oni se připravují. Například letecké společnosti z Velké Británie, jejich většina, se staly evropskými společnosti, protože většinu akcí již drží um, evropští akcionáři, protože to bylo prostě převedeno do um, do společností, které mají své sídlo v 27. Takže to byl jejich plán, oni to takto eh, vlastně provedli a tím eh, i nadále budou tedy součástí toho volného evropského prostoru. Problém spočívá v tom, že letecké společnosti 27 po tvrdém restitu nebudou moci, nebudou moci svobodně létat do Velké Británie, pokud tady ta dohoda nebude čemu tedy dojde prakticky? Prakticky by bylo třeba, že tam bude nějaká dohoda nebo bilaterální dohoda mezi 27 a Spojeným královstvím. A proto je ovšem třeba času, aby se ta dohoda vypracovala, ale modely existují. Co tedy znamená, že Evropská unie již uzavřela podobné dohody s dalšími třetími zeměmi, nečlensky například minulý rok, s Marokem, s Brazílií a se Spojenými státy. Tedy tady nezačínáme od nuly, nebo těch, ten model takovýchto dohod, které zajišťují svobodný přístup eh, z leteckých společností do letišť, již existuje, ten model již existuje, ale samozřejmě budeme muset nastatovat veškeré ty evropské legislativní procedury pro to, aby se to přijelo, to bude trvat. Předsedkyně, ano, ještě ta otázka regionů. Paní předsedkyně vypila mikrofon odpověď. Já bych velice rád na to zareagoval, paní předsedkyně. Ano, zjistili jsme, že sever Francie bude nejvíce postižen, tam budou problémy, zejména tři regiony, které je třeba potrhnout. Sever Francie, Normandie a Bretaň. Proč? Protože toto jsou námořní regiony, je tam mnoho námořní doprava je asi tím nejúživnějším a nejdůležitějším dopravním prostředkem pro obchodování mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím. Ano, takže tyto tři oblasti, ty tři regiony budou mít obzvláště problémy, je třeba to potrhnout, to je pravda. Co se týče studií, těch případových studií, které si vypracovaly členské státy, tak zejména co se týče Francie, zde můžete nalézt v těchto studiích podrobné informace k tomu negativnímu dopadu. Předsedkyně, další otázky? Ne. Velice vám děkuji za to, že jste nám představili a prezentovali tuto studii, která nám dovolí si lépe představit, jaké jsou důsledky možného tvrdého Brexitu a vidíme, že to je katastrofa v podstatě a že to bude mít také dopad na evropské regiony podle těch různých odvětví. Například odvětví automobilového průmyslu. Tam to bude strašné a zejména právě v oblasti dopravy. My jsme o tom tolik nehovořili, ale skutečně je tam mnoho odvětví, kterých se to bude specificky týkat. Já vám mnohokrát děkuji za vaše velice přesnou prezentaci. Milí kolegové, budu hovořit eh, velice obyčejně. Nemůžeme být příliš optimističtí, ale je třeba, abychom se to možná nejvíce připravili na možnou realitu, která může nastat. Ještě jednou děkuji mnohokrát za studii. Myslím si, že si zaslouží potlesk.